otázku k ústnímu zodpovězení, a která se týká zprávy o uplatňování nařízení Rady číslo 2157 romeno 2001 o statutu Evropské společnosti. První má slovo pan Léne, autor této otázky. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. O co tedy jde? Jde jednoduše o to, že Evropská rada v roce 2001 e, učinila rozhodnutí o statutu Evropské společnosti. A to vstoupilo teprve v roce 2004 v platnost a, a bylo dohodnuto, že po uplynutí určité doby komise vypracuje zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tím bude posouzeno, zda je nutno provést některé změny a 8. říjen 2004 byl plus minus eh, před a eh, pěti lety, bude tomu tak tady zítra. Doposud ale nemáme stále žádnou zprávu Evropské komise. Evropská komise je eh, ochránkyní smluv a Evropská komise by se tedy podle smluv měla chovat. Úkolem našeho výboru je tedy zeptat se, proč tato zpráva dosud nebyla připravena, proč ji dosud nemáme k dispozici a my bychom tímto chtěli dát komisi příležitost, aby eh, tento svůj přístup eh, zdůvodnila. Parlament má funkci kontroly vůči komisi a z tohoto důvodu se snažíme komisi dohoň, donutit k tomu, aby zprávu vypracovala. Nebudu hovořit celé pě, celých pět minut, chtěl bych se zkrátka jenom zeptat, proč zpráva ještě není k dispozici. Mnohokrát děkuji, pane Léne, nyní má slovo pan Tažány za komisi. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Nejprve mi dovolte říci, že zde zastupuji komisaře McCreevyho. Chtěl bych poděkovat panu Klausu Henrlénemu za to, že tuto otázku nadnesl. Asi 15 let jsem se te, touto otázkou také zabýval a jsem velice rád, že se tím tématem zabýváme i nyní. Co se týče té zprávy, tak komise požádala ještě o další nebo o rozsáhlou studii, která by měla být dokončena do konce tohoto roku. A ta zpráva bude založena na e, mnoha faktických informacích. Komise tu studii přeskoumá velice podrobně a také si vyslechne názory všech eh, zúčastněných stran. Eh, celkově by to zpráva měla být eh, zveřejněna v druhé polovině příštího roku a samozřejmě se k tomu také vyjádří parlament a rada. Harmonogram rozhodne však až budoucí komise. Zatím jsme přemýšleli o některých pozměňovacích návrzích eh, v rámci tedy hm, toho, té revize podle článku 69. A protože nicméně komise žádné pravomoci zatím eh, nemá v tomto ohledu, protože musíme počkat na výsledek té studie a také na výsledek konzultací. Samozřejmě budeme všechny eh, údaje a všechna fakta podrobně sledovat a podrobně je přeskoumáme a doufejme, že tedy v té otázce statutu Evropské společnosti dojde k pokroku. Pokud se ptáte na harmonogram, tak chci zdůraznit, že to bude až ta nová komise, která e, rozhodne o harmonogramu. Také e, bude záležet, eh, také chci říct, že komise určitě bude velice dobře naslouchat parlamentu, než přijme konečné rozhodnutí. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Další řečník zde není, takže se dostáváme dále v seznamu. Pan Kutaš, dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane komisaři, tento statut pochází už z 50. let Eh, v podstatě hned po římské smlouvě jsme ho začlenili do oblasti společného trhu tento statut Evropské společnosti představuje určitou symboliku. Jde o evropskou společnost, evropský podnik, která využívá um, určité různé možnosti, mobility, etablování a tak dále. Je zde mnoho podniků, které využívají tohoto statutu, tak aby poukázali na svůj evropský postoj, evropský statut. Jde rovněž i o společnosti, které by chtěly, řekněme, přistoupit k určité fúzi přeshraničního charakteru. Je to právě jsou zde určité výhody, to znamená například sídlo takové společnosti by mohlo být eh, přeneseno z, jedné, z jednoho státu, tam, kde byla registrována, do jiného státu, aniž by muselo dojít k založení nové společnosti. To je veliká výhoda. Ovšem, Evropská společnost nemá autonomní statut, který by byl pokrytý jednotnou legislativou. To znamená, že implementace je obtížná. Legislativa zde není jednotná, záleží na národních legislativách, které jsou různé a rovněž pokud jde o mobilitu těchto společností, podléhají různým omezením, nemo- mohou například být etablovány tyto společnosti nebo přenést své sídlo z jedného státu do druhého státu. Čili tímto omezujeme svobodu pohybu v Evropské unii, pokud jde o pohyb těchto společností, evropských společností. Zpráva Evropské komise, o které se zmínil pan komisář, by měla zahrnovat i studii, studii která by analyzovala možnost toho, že bychom měli, řekněme, sídlo této společnosti v různých členských státech a zároveň chceme, aby došlo k pokroku v této situaci, tak aby tyto společnosti měly a dosáhly autonomního statutu v celé Unii. V rámci Catch the Eye se nikdo ke slovu nepřihlásil, takže z tohoto důvodu dám, dávám opět slovo komisi, panu komisaři Tažány. Děkuji ještě jednou, paní předsedkyně. Já jsem velice pozorně poslouchal, co zde zaznělo, co řekl eh, pan Léne a ostatní poslanci. Je pravda, že nařízení o statutu Evropské společnosti je eh, doplněno směrnicí o eh, aktivitách zaměstnanců. 8. října to bude 8 let, co existuje e, statut o evropské společnosti. E, členské státy od roku 2007 implementovaly vše, co bylo potřebné. Je nutné v každém případě zajistit, aby statut evropské společnosti by bylo možné implementovat e, včas. V každém případě se chystáme reagovat co nejrychleji. V budoucnosti se chceme v každém případě vyhnout takovýmto spožděním. Statut o evropské společnosti je velice důležitý pro naše hospodářství a pro Evropu. A v příštím roce již budeme mít výsledky, budeme mít specifické skutečné odpovědi na otázky, které položíme zainteresovaným stranám. Děkujeme panu komisaři, tímto je rozprava uzavřena a také eh, toto zasedání. A pokračovat se bude zítra od 9 eh, hodin. Dobrou noc.